Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, usaďte se. Máme tu dnes to potěšení. Budu hovořit tady francouzsky. Takže já jsem nesmírně poctěna, že na našem výboru IMCO pro vnitřní trh a spotřebitele můžu, mohu přivítat komisaře Pěra Moskovisiho, který zodpovídá za finanční otázky, daňové otázky a i, jak se tomu říká, cla. Uh, takže, pane komisaři, máte slovo. Takže, vzhledem k tomu, že jste začal francouzsky, tak já navážu to rovněž francouzsky. Uh, stojím tu v, tomto, v této sněmovně a je mi nesmírným potěšením uh, poděkovat, uh, jak uh, tedy uh, tomuto výboru, tak celému parlamentu ke konci tohoto volebního období. Eh, uplynulo několik let od doby, kdy jsem se zhostil své zodpovědnosti a myslím, že eh, je eh, na čase bilancovat to, co se nám podařilo v této oblasti. Uplynulo 50 let od vzniku celní unie a já jsem skutečně nadšen, že tato událost, tato výročí nám umožnilo zviditelnit celníky, zaměstnance v daňové oblasti. Podle eurobarometru 60 dotázaných eh, ví, že eh, cla jsou, se platí pouze jednou eh, vstupu do Evropské unie. Já chci teď poděkovat Evropskému parlamentu za setrvalou podporu v průběhu celého mandátu. A to, že se nám podařilo modernizovat celý celní systém, je právě eh, díky těm eh, našim dvěma institucím, které vedly eh, tento boj, ale také v součinnosti se celními zprávami. Máme tu celní kodex Unie z roku 2016, který revolucionalizoval celou celní problematiku. Bylo to jedno z našich největších vítězství, to, že se nám podařilo automatizovat celní proces a tím pádem odstranit Eh, nadměrnou eh, administrativní zátěž, lepší integraci eh, elektronického systému mezi členskými státy. A samozřejmě to ani nezmiňuji ten základní cíl zlepšení obchodu mezi členskými státy a budování tedy tohoto, Eh, celního systému znamená, že celý, celý ten systém funguje stále lépe dohromady. A teď eh, jsme eh, mohu konstatovat tedy, že nejsou žádné závažnější problémy při aplikaci více než dva roky po vstupu v platnost a ekonomič, ekonomické subjekty obecně přivítali zjednodušení, které je s tím spojeno. V roce 2018 komise v rámci usilování o dobře funkční unie eh, se zaměřila na tři, na tři cíle. Boj proti podvodu, přizpůsobení se digitální éře a ochrana eh, Evropské unie a jejich občanů. První prioritou činnosti eh, za mého mandátu byl boj proti podvodům. Samozřejmě, že je, pokud je důležité Eh, clo je o tom, že, že plní určitou funkci výběru, poplatku výběru daní a um, a eh, Tímto způsobem jsme získali přes 25 miliard eur, což je víceméně konstantní čísla v posledních letech. Nicméně, jak nám připomíná parlament a účetní dvůr, bylo by možné vybírat ještě efektivně a lépe bojovat s podvody eh, prostřednictvím lepší koordinace. Právě proto jsme již přijali několik opatření v oblasti kontrol, to znamená posílení řízení rizik a řešení otázky toho, jak reagovat na kriminální postupy, které jsou stále eh, více sofistikované, ehm, obchod například s výbušninami, eh, drogami, nebo mm, mm, nelegální obchod všeho druhu je důležité systematicky kontrolovat transakce. Druhou prioritou bylo, a i tady podotýkám, že váš parlament byl a je velmi aktivní v této oblasti a tímto tématem byla digitalizace. To je takový aspekt, eh, méně známý aspekt eh, celní politiky, ale je přitom zcela zásadní, protože díky informačním systémům můžeme eh, lépe zajistit eh, ochranu těchto eh, příjmů a tím i vlastních zdrojů Evropské unie. A z toho vyplynul i ten slavný eh, projekt ISC2, informační systém. Ehm, a ten v podstatě obdaří celní systém Eh, lepším potenciálem, pokud jde o identifikaci přeshraničních rizik za hranicemi eh, nebo na hranicích Evropské unie. Informatizace, digitalizace jsou eh, naprosto stěžením nezbytným nástrojem. Protože dnes se už v podstatě 99% celních prohlášení podává elektronicky. A aby celní kodex byl opravdu operativní, eh, tak je nutno si uvědomit, že bylo, je, bude potřeba eh, uvést do praxe eh, neméně než 17 informačních systémů do roku 2025. To si vyžádá obrovskou práci Komise členských států. Dnes velká část již byla uskutečněna, ale je důležité, abychom tamto úsilí setrvali i nadále. Máme tu eh, dočasnou dohodu z trialogu na základě změny článku 278 celního kodexu. A díky této dohodě komise členské státy budou mít k dispozici nezbytný čas pro implementaci celé, celého systému nebo systému. A já chci poděkovat Evropskému parlamentu za jejich uh, trpělivost a také za ochotu ke kompromisu. A třetí pilíř, který samozřejmě souvisí s těmi předchozími, uh, byl a je ochrana evropského občana. Eh, tady, tady máme dva eh, zásadní návrhy, které spadají do eh, toho plán, akčního plánu boje s financováním, proti financování terorismu. To jsou dva naše úspěchy, je to nařízení týkající se kontrol hotovosti a další se týká kontroly dovozu kulturních statků, které přispějí k tomu, aby se přiškrtil eh, kohoutek financování terorismu. A jak si opět poděkovat parlamentu za konstruktivní a pozitivní přístup. V průběhu celého tohoto volebního období eh, tu jsme předkládali také návrhy eh, celního systému do budoucna v kontextu rozpočtu na období 2021 až 2027. Jsou programy, které se teď dojednávají. Je to jednak ten program pro cla, který bude mít 950 milionů eur, který má vyvinout informační systém související s kodexem a druhý, druhým je vytvořením eh, toho, čemu se říká Customs Control Equipment Instrument, jimž se má financovat pořizování a údržba eh, vybavení pro detekci a celní kontroly. A tento uh, projekt bude uh, vybaven rozpočtem 1,3 miliard eur po dobu pěti let. Já chci uh, po, samozřejmě uh, poděkovat uh, uh, za uh, uh, váš konstruktivní přístup. Komise každopádně uh, se spoléhá na parlament a na váš výbor v tom, že podpoří tento program v posledním kole vyjednávání a že nakonec eh, zůstane tak ambiciozní, jak byl navržen. Samozřejmě máme stejné zájmy a stejnou vizi. A eh, i když se naše funkční období chýlí ke konci, tak stále je tu ještě několik eh, otázek, které potřeba nějakým způsobem překonat, vyřešit. Jeden, jedno, jedno z těchto témat je Brexit. A samozřejmě já nevím, nikdo v podstatě neví, jaký bude ten definitivní scénář, definitivní výsledek. Ale ať už to bude jakkoliv, jak, jakýkoliv, tak eh, Brexit představuje obrovskou výzvu po, eh, na neurčitou dobu. Eh, čili měl by, měla by tu být dohoda, která umožní spořádaný odchod Spojeného království z Evropské unie. Ale samozřejmě současný vývoj v britském parlamentu nás vede k maximální obezřetnosti. Hrozí i možnost výstupu bez dohody, takzvaný eh, no deal. A eh, teď po odmítnutí té smlouvy o odchodu britským, britskou sněmovnou je to eh, do určité míry reálná možnost že musíme spolu s zprávami členských států se připravit, abychom zajistili ochranu evropských občanů v případě tohoto no dealu. Musíme být připraveni a e, komise plně e, přejímá a stojí si za touto zodpovědností. E, všichni, včetně ekonomických subjektů, by se měli co nejlépe připravit. Nastartovali jsme komunikační plán, abychom informovali firmy, zejména malé a střední podniky, o celních e, otázkách a postupech, protože musíme konstatovat, že e, vzhledem k tomu, jak funguje e, vnitřní trh, tak se jich to může týkat. DG Taxud vydá první pokyny týkající se Eh, celních postupů v případě scénáře, scénáře Brexitu eh, bez eh, dohody. Takže komise se snaží dávat pokyny a instrukce a konzultace, můžete se na nás v tomto spolehnout, i když a Ehm, zorganizujeme eh, se na základě toho, na základě těchto očekávání. A dále eh, je nutno říci, že odpovědnost za výběr cel je i nadále na členských státech. Je tu přes 2000 ehm, eh, celních kanceláří, celních míst a Ehm, po Brexitu je možné, že Británie se stane třetím státem, takže eh, všechny tyto místa výběru eh, cel a celní kanceláře mohou eh, být implikovány, ehm, pokud jde o celní povinnosti v obchodu s Británií. Ehm, kromě toho je tu elektronický obchod, e-commerce, máme tu elektronické obchody, jako je Amazon nebo Alibaba, které jsou silně přeshraniční a my se musíme přizpůsobit této změně. Navrhli jsme nový návrh DPH z elektronického e, obchodu. To bylo jednomyslně schváleno v roce 2017. Cílem je předcházet podvodům a sjednotit pravidla mezi evropskými a neevropskými operátory. Tato radikální transformace otevírá nové možnosti a komise rozhodně nemarní čas. V loňském roce na Maltě se uh, konal workshop na téma blockchainu uh, a analýzy dat, umělé inteligence a nových technologií. A také jsme měli uh, další iniciativu uh, týkající se dlouhodobějších celních perspektiv. A chci také vyzvat naše celníky a zodpovědné evropské politiky, aby vyvinuli společnou vizi, společný pohled na budoucí vývoj eh, celní politiky. Nové technologie, klimatické změny, migrace, to všechno eh, patří mezi výzvy, jimž čelíme. A eh, rozhodně budou celní zprávy v tomto hrát svou roli. A samozřejmě jsme hrdí Eh, za, na to, co se nám podařilo v uplynulých letech zorganizovat. A eh, velmi blízké eh, konání evropských voleb naš, musí samozřejmě pro nás být pobídku, abychom pokračovali v tomto úsilí, abychom se připravili na potenciální odchod Velké Británie bez dohody a abychom byli připraveni také na vyjednávání o rozpočtu na období 2021 až 2027, bychom zajistili, že eh, celé skutečně budou ehm, eh, schopny i nadále plnit svou funkci eh, na výši, která se od nich očekává. A já se spolehám v tomto ohledu na plnou podporu Evropského parlamentu a také rady. Doufám, že se mohu na vás spolehnout tak jako tomu bylo tedy eh, v, i v předchozích letech a vy se můžete naopak spolehnout na veškerou pozornost a úctu Evropské komise. Byla a eh, je to i nadále velmi účinná, těsná spolupráce. Každopádně je to velmi zásadní součást eh, modernizace našeho života. A já teď jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám, pane komisaři, za tento komplexní přehled eh, kroků komise, mimo jiné i v zájmu dobrého fungování celního systému. A nyní již dám slovo kolegům, začneme koordinátory. Andreas Schwab za EPP. Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, já jsem rád, že jste se dostavil eh, na náš výbor, abyste pohovořil o problémech souvisejících s celním systémem. Já jsem začal působit v tomto výboru v roce 2004 a mohu vám říci, že rok po roce jsem musel konstatovat, že eh, reformní proces neprobíhá tak, jak jsme si to přáli. A to je velký problém, protože cla jsou důležitým zdrojem do rozpočtu a také jsou důležitým nástrojem ochrany evropské produkce. Takže práce našich kolegů je důležitá. Snažili jsme se dosáhnout maxima pro to, abychom eh, zajistili, že členské státy budou investovat více do společné ochrany cel a do informačního systému nebo systému, které budou eh, schopny interagovat. Jistě, interakce není snadná, protože členské státy z pravidla kladou velký důraz na to, že se nemá eh, propojovat eh, celní tématika, ale i ještě s dalšími daňovými otázky, pro je dobré, že jste tady. Takže ty nástroje pro výběr daní se musí odrazit také eh, v těchto systémech v celé Evropě a ty členské státy, které mají toto přání, je musí včas vytvořit, aby se tím ne Protahoval celoevropský projekt. Byl bych velice rád, kdybyste se dvěma větami o tom mohl zmínit. Zpráva Evropského účetního dvora rozhodně nebyla pozitivní a tyto obavy nejsou e, v Evropském parlamentu, ale i komise k tomu přistupuje poněkud macešsky. A potom je v této souvislosti ještě jednu otázku závěrem. Zkoumala komise také e, co je právě důležité pro celní legislativu, e, co nastane, pokud můžeme a budeme konfrontováni s scénářem tvrdého Brexitu, protože eh, když Britové opustí Evropskou unii eh, bez dohody, tak se to dotkne Velké Británie, eh, Belgie, Německa, Nizozemska. Ty kontakty to podstatně stěžuje a já bych se chtěla zeptat, zda jste zkoumali scénář pro takzvaný tvrdý Brexit. Děkuji. Děkuji, Andresi. A nyní ze sociální eh, demokraty Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a že jste tady v podstatě schrnul situaci v této oblasti, která je pro vás v rámci vašeho portfolia možná spíše okrajová, ale je velmi důležitá pro celou EU. A je také velice důležitá pro fungování vnitřního trhu Celní úřady to jsou ty úřady, které právě umožňují, aby fungoval vnitřní trh a abychom mohli chránit produkci v rámci EU před invazí těch eh, produktů z třetích zemí. Chtěl bych se ještě vrátit k směrnici, která se týká celních sankcí, o které se vyjednává. Tam se zdá, že jsme se dostali do slepé uličky. Na úrovni rady, rady se nám jednání zastavilo a je třeba rozhodně, abychom pokud jde o celní sankce za porušení, přistupovali k věci jednotně a abychom také měli jednotný způsob a způsob provádění kontrol celních. Já jakožto zpravodaj nařízení o dozor nad trhem například, jsem ještě teď během rumunského předsednictví také jednal o této věci a zjišťujeme, že členské státy nejsou úplně ochotny dobudovat jednotný systém celních sankcí. A myslím si, že to je důležitá věc, na které musíme pracovat. Myslím si, že komise rozhodně dělá vše, co může v této věci, ale možná tady potřebujeme trošku větší politickou vůli a je třeba členským státům také připomínat, že jsou zodpovědné, že nesou svůj díl odpovědnosti. A samozřejmě, že vzhledem k tomu, že zatím celní kontroly neprobíhají jednotně, tak eh, rozsah a způsob provádění těchto kontrol se zásadně liší mezi jednotlivými státy. A tato věc je tedy zásadní pro ochranu evropských podniků, pracovníků, občanů. Je to tedy věc, na které musíme dále pracovat. Abychom se vyhnuli těmto zásadním rozdílům, pokud jde o provádění kontrol a také o uvalené sankce. Pane komisaři, ještě se chci vyjádřit k jedné věci. Hovořil jste o vybíraných clech na vnější hranici EU a my jsme zjistili, stejně tak jako účetní dvůr před několika lety, že Spojené království že ve Spojeném království došlo k nezaplacení cel u textilu a bot dovážených z Číny v letech 2011 až 17 a byla to částka 2,7 miliardy eur. Takže by nás zajímalo, jestli se vám podařilo nějak zpětně vybrat tato cla, jestli nějak spolupracujete Eh, s britskými orgány v této věci. Toto všechno je schrnuto ještě ve zprávě účetního dvora z roku 2017. Také musím říct, že oceňuji to, co jste říkal o Brexitu a chci se zeptat, zda si myslíte, že jsme připraveni na ten nejhorší možný scénář, který si asi nepřejeme. Samozřejmě si chceme vyhnout tomu, aby ta, ten eh, nejhorší scénář se realizoval, ale pokud by došlo k tvrdému Brexitu, tak, evropské, tak se ptám, zda evropské celní orgány jsou připraveny. Protože čas nám ubíhá, hodiny tikají a bohužel zatím eh, není nic vyřešeno. Děkuji. Děkuji, kolegové, a nyní zahájím debatu a jako první Maria Grafini. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Mně se líbilo, že tolik podporujete programy eh, celního charakteru, protože, jak už jsem xkrát řekla, to, jak funguje vnitřní trh, hodně závisí na tom, jak dobře je prováděna celní kontrola, ale i na samotných postupech kontrolních, na tom, jestli jsou tyto postupy sladěné. Samozřejmě digitalizované. Myslím, že jste byl trošku optimista, když jste eh, tu vyhodnocoval jak eh, funguje kodex z roku 2016. Já myslím, že, to, že tu ještě není takový důvod k úplné spokojenosti, protože to stoprocentní digitalizace zatím neproběhla. A pokud i jediná celnice nefunguje, tak samozřejmě vstupují eh, na ten eh, trh produkty, které mohou poznamenat celý vnitřní trh. Já jsem právě s pravodajkou pro cla a jak jste řekl, vy jste navrhl do rozpočtu určitou částku. A otázku, kterou vám chci položit, protože už je naplánován trialog eh, eh, na 7. března. Proč komise neakceptovala návrh parlamentu, protože my jsme odhlasovali ehm, toto nařízení o clech s velkou většinou a dospěli jsme ke koncenzu se stínovými zpravodaji a já se tudíž táži, proč se komise platí je proti tomu, abychom tam upřesnili zajištění rozpočtového charakteru. Protože pokud dojde k Brexitu nebo různých, k různým jiným nepředvídatelnostem, tak vůbec nemáme jistotu, že zůstane rozpočet takový, jaký má být. To znamená, že vůbec není jisté, jestli budeme skutečně fungovat s tím digitalizovaným e, systémem a dalšími věcmi. Mně se zdá, a případně mi pomožte, že by bylo na místě akceptovat naše pozměňovací návrhy, a, e, protože ty jsou e, plodem kompromisu mezi politickými skupinami v tomto parlamentu, abychom měli celní e, program, který opravdu povede k, bez, k zabezpečení trhu Eh, ochraně spotřebitelů a eh, zabránění financování terorismu. Protože když existuje kontrola, tak je to vždy dobře. Ale, ale tudíž si myslím, že by nemělo docházet k žádnému krácení rozpočtu. Ani pro celní program, ani pro další. Ale chci položit důraz na dvě oblasti. Informatizace, čili digitalizace. A e, je, je, e, dále je to, že máme mít jednotné postupy. Když členský stát kontroluje produkty jedním způsobem, jiný stát jiným způsobem, tak už nevstupují produkty na základě stejných pravidel. A zároveň tím e, vzniká možnost nekalé konkurence. Takže to jsou dvě věci, které bychom měli mít, kromě té informatizace, aby docházelo ke kontrole, která bude probíhat podle jednotných pravidel všude stejně. Děkuji. Uh, co? Budeme pokračovat. Mark Tarabela. Monsieur le commissaire, je vais me focaliser sur le Brexit. Já bych se zaměřil na Brexit. Vy jste to začal působit tedy eh, v roce 2004. Eh, eh, Britové, kteří byli vždycky dobře zorganizovaní, věděli vždycky, co chtějí. A my jsme vždycky zdůrazňovali, že tedy s panem Barnierem, že máme věna optimálním způsobem, že eh, tedy dospějeme k nějakému dílu, což je jediný způsob, jak zajistit zájmy občanů. A jenom se uvědomujeme, že oni há, eh, eh, jak si váhají, nevědí, co chtějí, působí dezorganizovaně. Já upřímně řečeno si myslím, že možná a snad ani Eh, nebude Brexit, že je to snad možná i nějaká, nějaký záměr, aby se vyvolal chaos a eh, z toho, aby potom eh, bylo možné vyvodit nějaké závěry. Ehm, takže možná bychom mohli mít referendum ne o tom, jestli bude Brexit nebo ne Brexit, ale referendum, kde položíme otázku, Eh, buď tu bude eh, určitý eh, deal, anebo remain. To znamená, že zůstaneme a že nebude, nebude Brexit. Já nevím, co dělají stávající populisté mezi tím stávajícím dealem a mezi remain, ale s, s, paní Mayová, myslím, že by měla tlačit na to, aby řekla, tak buď přijmeme tento deal, který je jediný, který je přijatelný, anebo zůstaneme a dát, dát, na to, dát tomu určitou lhutu, určitý nějaký časový eh, rozsah, možná rok navíc. Myslíte si, že takováto varianta by byla průchodná? Děkuji, pane Tarabala. A pan Lokegar. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste s námi tady dnes přišel pohovořit. Moje otázka je k digitálním daním. Chápu, že potřebujeme společné řešení a společnou strategii. Vaše vlastní země už také představila vlastní legislativu, která se týká tohoto tématu, ale samozřejmě nejlepší postup je takový, že budeme spolupracovat přeshraničně. První návrh komise se setkal s, určitým s určitou skepsí ze strany eh, členských států a podniků, které se obávají dvojího zdanění, eh, mají pocit, že to bude v praxi těžko proveditelné a může to také vést k obchodní válce s Američany. Navíc malé země, které jsou orientované na export, jako moje země, to je tedy Dánsko, eh, by mohly tímto návrhem také něco ztratit. A tím pádem když přihlédneme k tomu všemu, jak můžeme do budoucna postupovat, abychom zajistili, že Evropská unie a jednotlivé členské státy tady nebudou uh, nijak uh, škodné na tomto. Filip Žuva. Filip Žuva. Pane komisaři, celá výjimečně, výjimečně nemám otázku, ale mě poznámku. Na začátku tohoto období jsem byl zpravodaj eh, eh, právě k celním sazbám a já chci eh, samozřejmě vyzdvihnout vaší práci, ehm, ale vzpomínám si s kolegy na to, co se tu dělo před těmi pěti lety a hodně jsme od té doby pokro, pokročili a hodně za to vděčíme vás, vám. Druhá poznámka. Záměr parlamentu. Slyším určité kritiky eh, na adresu komise, ohledně toho, že nejdeme dost daleko, ale chci upozornit kolegové na to, že jestliže členské státy, kdyby, kdyby členské státy aplikovaly pravidla, která jsme tu stanovili, tak by situace byla pravděpodobně o dost lepší. Čili je, je, jde také o implementaci ze strany členských států a subjektů, které zodpovídají za celní kontrolu. A to je úplně samostatná otázka. Děkuji, Filipe. A nyní eh, paní Rozier, děkuji. Děkuji. Já pochopitelně s panem eh, Žovánem jsem se rovněž zabývala touto práci, tímto návrhem eh, k, v celní oblasti delegovaných aktů a Nikola Danty se už zeptal, a já se zeptám taky. Otázka harmonizace definicí uh, a eh, přestupku to je eh, samozřejmě jasná věc. Pokud dopady na respektování pravidel jsou různé, no tak pak tu chybí ten charakter sjednocení toho celního prostoru. Bude to nedokonalé, nedotažené. Máte nějaké informace ohledně toho, co by se s tím dalo dělat? A další aktualita z poslední doby. Přijali jsme některé texty týkající se eh, implementace toho, této, eh, té jaksi dematerializace toho celního kodexu. A ne všechny, ne, že všechny problémy může komise, můžou za to i členské státy. A nakonec eh, tu byla ta žádost odkladu, ale minulý týden se odhlasovala zpráva o nové celní zprávě a ta, ta žádost o odklad tedy vyplynula určitých žádostí, které tu jsou, že, kdy my si nepřejeme, aby eh, ta mlhavost ohledně pokračování práce i nadále pokračovala. Takže já doufám, že komise nás bude Eh, poctivě a pravidelně informovat. Protože komise je konec konců garantem dobrého fungování eh, celého systému, takže doufám, že komise nám dá v dispozici všechny informace, abychom mohli pokračovat v té práci i v příštím celním programu, abychom nebe, neměli ty potíže, o kterých už víme. Takže k Brexitu otázka nebudu teď spekulovat ohledně různých možností, které nevím, jestli jsou sci-fi nebo ne. Samozřejmě je tu hodně neznámých, ale chci se vrátit k jedné takové hmatatelné věci. A to je dohoda. Dohoda o spořádaném odchodu. K tomu mám několik otázek. Členské státy jsou garanty té kontroly na externí hranici Evropské celní eh, unie. Ale já mám pocit, že ta hranice by mohla být tak trochu přemístěna, ne na hranici mezi dvěma státy, ale novou hranici uvnitř státu. Neboť by byla mezi Severním Irskem a zbytkem eh, Velké Británie. A z operačního hlediska pokud by k tomu došlo, tak jak může členský stát fungovat takto? A zároveň vykonávat funkci boje proti podvodům a e, dozor nad respektováním všech těch pravidel zájmu občanů a tak dále. Jak to může vlastně fungovat za tohoto velmi specifického e, scénáře? A ještě poslední, to už je dlouhodobá žádost jež se týká možnosti uspůsobení eh, těch nepřímých daní, spotřebních daní. To je spíš požadavek týkající se přeshraničního obchodu, abychom zabránili to dlouhodobé zdanění, když nějaké zboží jde mimo stát původu. Je to něco, co leží na srdci mnoho lid, mnoha lidem v, zem, v jižních zemích, kde je silná eh, produkce eh, vína a lidé chtějí exportovat přímo svým klientům, ale jsou podrobeny eh, poměrně těžkopádným postupům. Takže teď, když máme elektronický obchod, digitalizaci, roste počet prodeje na dálku, tak jestli by se nedalo uvažovat o nějaké možnosti, která by se inspirovala Eh, s tou daně, eh, tedy eh, z DPH nebo podobného systému. Děkuji. Chtěla bych ještě dodat jednu věc, protože tady už kolegové v podstatě všechno řekli. Řekli tady spoustu věcí, které, se kterými souhlasím, ale pro mě je klíčová záležitost ta, že došlo k tak obrovskému nárůstu dovozu eh, produktů ze třetích zemí, především prostřednictví elektronického obchodu a platform. To znamená, že některé členské, členské státy v tuto chvíli mají velké spoždění eh, ve své reakci. Je to velká obava pro spotřebitele, ale také pro eh, evropské firmy, které skutečně se potýkají s nekalou hospodářskou soutěží, protože nedochází k zaplacení cel vždy, když tomu tak má být. Takže eh, bych chtěla skutečně apelovat na komisi v tom smyslu, aby modernizovala tento systém. Je potřeba skutečně, aby došlo k digitalizaci celého systému. A navíc zpráva účetního dvora je v podstatě šokující, pokud jde o ty vyčíslené ztráty. A jsou to prostředky daňových poplatníků. Takže nemám nic proti samozřejmě Brexitu a jiných te- jiným tématům, ale jenom jeden příklad za všechny mohu uvést, kdybychom mohli v podstatě být ostřejší, řekněme. Chtěla bych se zeptat eh, ohledně toho řízení, které v tuto chvíli tady probíhá se Spojeným královstvím. Eh, Eh, a neříkám to jenom proto, že to je konkrétně Spojené království, protože je těch případů samozřejmě více, ale moje otázka na základě tohoto příkladu je, co můžeme udělat proto, abychom mohli udělat více, abychom skutečně fungovali efektivně. A jak vidíte, tak skutečně eh, tady je velký zájem o toto téma. Prezident... Eh, Nikola Danty začal tím říct, že, že říkal, že to není možná nejdůležitější téma. To já si myslím, že není pravda. Není to to, co samozřejmě si vyžádalo nejvíc času, protože mezi tím byla řecká krize, fiskální návrhy, boj s fiskálními úniky a celé nefungují zase tak špatně. Ale i tak, z hlediska mého vnitřního života, jakožto tedy poslanec z přírenčního francouzského regionu, ministra financí, eh, představil jsem předchozího životě, musím říct, že mám obrovskou úctu vůči eh, celním úředníkům. Eh, a já myslím, že to je jedna z těch proces, profesí, která skutečně musí, eh, si, která si zaslouží uznání z hlediska ochrany našich občanů, zabezpečení, bezpečnost, zabezpečení. A, a takže vám mohu říci, že je to část mého portfolia, kterou beru nesmírně vážně s tím, že jsou tu komplexní národní limity, musí se jasně stanovit eh, práce komise. Ehm, hodně práce pro, bylo odvedeno za uplynulých několik let, jak, ale já vás mohu eh, ujistit a říci, že Evropský parlament eh, v tom plnil opravdu zásadní úlohu a já si cením toho, že eh, eh, parlament tu hrál eh, takovou skutečně mm, zakotující roli se svými experty, expertními stanovisky a názory. Jistě, že ten dosažený pokrok byl značný. V uplynulých letech nám celní kodex. Začali jsme modernizovat, začali využívat eh, technologie. Neříkám, že jsme úplně eh, eh, modernizovaní, ale jde to tím směrem. Dále. Začnu s právou účetního dvora. To be transparent in this process, as we always do. Chce samozřejmě. Chceme být vždycky co nejvíce transparentní. Pravidelně tedy aktualizujeme tyto zprávy o e-customs, přizpůsobujeme se elektronickým systémům, samozřejmě po konzultaci s členskými státy a samozřejmě se zúčastněnými subjekty a hospodářskými subjekty. Na žádost Evropského parlamentu komise také loni zveřejnila komplexní zprávu o stávajícím stavu, stavu ohledně implementace evropské eh, celní unie a vysvětlili jsme tam, proč potřebujeme více času na dokončení některých těch elektronických systémů. A proto tedy já už jsem vlastně i tady vám ještě před vydáním té zprávy vysvětloval, proč tomu tak je. A je tam plná příloha, která je takovým přehledem toho, jak se vyvíjel eh, program UCC také tam je uveden přehled o statutu dokončení tohoto systému a jsou tam také křížové odkazy na zprávu eh, o pokroku v rámci elektronické celní oblasti e-customs. Já sám jsem eh, byl členem ve své zemi eh, našeho vlastního účetního dvora, takže samozřejmě sleduji práci účetního dvora. Samozřejmě jsme tedy si vědomi toho, že urychlení systému by dále zvýšilo transparentnost. V tuto chvíli probíhá trialog mezi komisí, parlamentem a radou. Chceme každoročně informovat parlament o dosaženém pokroku, pokud jde o dokončení elektronizace společné celní unie. Několik otázek zaznělo také ohledně Brexitu. na to nemůžu odpovědět, na co se ptáte možná bych ani nechtěl. Protože naší rolí není spekulovat ohledně toho, co se může stát. Ale obecně my nebudeme rozhodovat politicky o tom, jestli bude druhá reforma, druhé referendum a td. To nebude, není Brusel, který by měl o takových věcech rozhodovat. My děláme, patříme do zemi, která má referenda, ale já myslím, že je to jednoznačně na Britech teď. Abyste to řekl správně. Za stávajících okolností, i když to byl asi nejlepší možný výsledek, tak ani Britové nechtějí no deal. Takže je na nich, aby teď v příštích několika týdnech paní Mayová a tak dále, aby řekli, eh, co chtějí. Samozřejmě, že komise a členské státy jsou k dispozici k inteligentnímu dialogu, ale víc nemohu k tomu říct. The, the withdrawal agreement in Eason remains the best. A dále je britský odchod, to je tedy nejlepší řešení. Nechceme riskovat, že tady vznikne toto, ten scénář, který bude nejhorší. My jsme se obrátili na občany, podniky, členské státy v EU, aby se připravili na možné scénáře, aby zvažovali rizika, snažili se je zmírnit. Pokud nebude dohoda, tak zboží, které bude odcházet ze Spojeného království, bude považováno za zboží z třetích zemích. To znamená, že celní formality a kontroly se budou uplatňovat. Budou se uplatňovat eh, poplatky z DPH a celní poplatky a komise eh, v pondělí zahájila kampaně, která má pomoci podnikatelům eh, v EU řešit situaci po 30. březnu, ale paní Rozie jistě Víte, my víme, že je to opravdu velice obtížné, pokud nedojde k dohodě, eh, ať se stane cokoliv, nastanou určité změny a rozhodující aktivity. Pan Danty se mě ptal na různá porušení, sankce. Evropský parlament vyjádřil již podporu Eh, a také zpráva eh, z vlastního podnětu eh, z roku 2008 a 2011. Je to 28 různých vlastních pravidel a tradic, co znamená, že členské státy mohou uvalovat sankce, které budou pokládat za vhodné pro ně jako eh, tedy eh, sankci za porušení, ale eh, z povahy se tedy tyto sankce v různých členských státech liší, takže komise navrhuje směrnici právní rámec pro takovéto sankce, ale víte, bylo to již blokováno po dobu sedmi let. To je byla silná opozice ze strany rady. Komise eh, stáhla tento návrh, takže se o textu eh, nevedly diskuze na základě projednávání jednotlivých článků. A eh, my usilujeme o společný přístup a možná s vámi a vaši nástupci se o to jistě postarají. Celní prostupy by měly být jednotně členskými státy uplatňováni na základě Evropského celního kodexu a také cestou prováděcích aktů. Zvažujeme eh, vydání celou řadu pokynů a školicích eh, opatření a jistě eh, budeme si, chceme si vědomi toho, že některé postupy v členských státech neodpovídají těmto eh, předpisům, takže eh, můžeme se obrátit na členské státy kvůli porušování těchto předpisů, ale eh, budeme usilovat o politiku lepší regulace. Někteří z vás jste se ptali na Spojené království. Evropská komise se tedy rozhodla obrátit na soudní dvůr, aby se tyto prostředky vrátily tedy do evropského rozpočtu. Mezitím Spojené království sice odpovědělo pozdě 11. února a komise zkoumá odpověď Spojeného království a zohlední také judikát soudního dvora. Eh, to vedlo tedy ke vzniku ztrát které představily 2,7 miliard eur do evropského rozpočtu. A e, to v období 2011-2017 také došlo k porušení e, běru DPH a e, všechny členské státy odpovídají za porušování předpisů. A Snad jsem tedy zareagoval na vaši otázku. Paní Grapini. Takže vy jste se mě ptala na rozpočet. Potřebujeme samozřejmě dodatečný, dostatečný rozpočet. Nemůžeme vyjednávat v sektorových rozpoče, rozpočtech ohledně víceletého rámce, ale eh, zapojit tu celní otázku do, do, té, do toho celkového kontextu, to je důležité. To jsou diskuze, která probíhá, probíhá Eh, na úrovni komise a eh, ty částky pro celní oblast se dostatečně zvýšily, takže já se spolehám na eh, Evropský parlament minimálně, že bude hájit tuto úroveň, která je nezbytná. Také jste se ptali, do jaké míry zajišťujeme interoperabilní IT systémy. Spolupracujeme s členskými státy už několik let, snažíme se sladit, harmonizovat plnou automatizaci celních postupů. Máme datový model sladěný s tím datovým modelem Světové celní organizace a to je za velký krok vpřed, aby eh, došlo ke sladění s mezinárodními standardy. Komise vytvořila některá celoevropská pravidla, například Evropský obchodní portál nebo Eh, vytvoření eh, prostředí jednotného okna. Dále to byla otázka týkající se digitálních daní. Když to není celní otázka. Takže jasná odpověď. Nesouhlasím s tím, jak jste to přednesl. To není žádný antiamerický návrh. Protože ty firmy, které by byly zdaněny, nejsou americké. Nehovořím o daně na GAFA, ale chceme, aby všechny, všechny firmy, které mají obrat nad 750, 750 milionů eur, byly zdaněny. Protože často nevytváří, ne, neplatí daně tam, kde vytváří hodnoty. A ta debata v radě byla velice jaksi zajímavá, konstruktivní. A má to velkou podporu, i když tu je pozměňovací návrh Francie a Německa na posledním ECOFINu. A budeme vést poslední diskuzi na ECOFINu v březnu 2019. Vím, že některé z jedna země, některé, kterou znáte, eh, asi lépe než já, se k tomu nestaví tak pozitivně. Také Švédsko se k tomu nestaví tak pozitivně. Já Jirsko. váha. Ale není to konec procesu. Protože to riziko, kterému čelíme, když nebude evropský přístup, je, že pak bude kdo ví kolik národních daní. To je nejhorší scénář. Protože budeme mít fragmentární vnitřní trh. Teď vlastně až asi 10 zemí už chystá takovéto daně na národní úrovni Španělsko, Itálie, Francie, Spojené království. Ať už se stane cokoliv s Brexitem, také to plánuje také. Takže tak či onak to budeme potřebovat řešit na evropské úrovni, protože to ve společném zájmu našich občanů, kromě toho je to také veřejné mínění, které si to přeje. Deputy. Takže děkuji poslanci a poslankyně dámy a pánové, děkuji vám ještě jednou za, cel, za spolupráci v průběhu celého volebního období. A chci ještě jednou zopakovat úctu, to, jak si vážím vaší práce. Hodně to pomohlo. Hm. To je něco, co je vždycky zapotřebí. No uvidíme, co se stane. Brexit je důležitá dimenze, ale nikdo to nemá plně pod kontrolou. Členské státy na tom pracují každopádně ale myslím, že postup je rychlý. Ale jak říkám, že bude scénář jakýkoliv, už to bude spořádaný či nespořádaný výstup, tak prostě musíme být připraveni. Budeme připraveni. A veškeré služby se podílejí na této přípravné práci. Děkuji. Děkuji. Monsieur le commissaire, euh, voilà. Ano, pane komisaři, vidíte, myslím, že opravdu si, si zasloužil o potlesk. Tato diskuze je důležitá, podnětná v našem dialogu ohledně výzev a překážek, protože máme také společnou odpovědnost, abychom do konce mandátu dotáhli maximum věcí. Implementace celního kodexu má dopad na vlastně miliony, miliardy eur, které, o které můžeme přijít eh, peněz našich daňových poplatníků. Možná je to pozorní příležitost v tomto formátu se s vámi vidět, eh, tady na výboru, i když doufám, že se samozřejmě uvidíme ještě, ale tak vám chci poděkovat již nyní za všechnu spolupráci s vámi, s vašimi službami. Děkuji za vaši otevřenost dost, a za otevřen, otevřenost a za veškerou vaši práci na poli ochran, ochrany eh, cel, celní unie. Uvidíme, jak to dopadne s Brexitem, ale je to jeden z velkých úspěchů Evropské unie a musíme ho dotáhnout k plnému, eh, k úplnému závěru. Děkuji.